Domnul președinte. Sí. Přichází pan předseda. Well, thank you very much. Děkuji vám mnohokrát. Eh, takže zahajujeme opět naše zasedání. A dovolte, abych vám sdělil, že zápis ze včerejšího zasedání a schválené texty jsou k dispozici. Chci se zeptat, zda k tomu máte nějaké připomínky. Není tomu tak, ne? Eh, takže zápis je tímto schválen. A teď se dostáváme k prvnímu bodu dnešního odpoledního zasedání a to je prohlášení místo předsedkyně Komise Vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Evropský sankční režim v případě porušování lidských práv. Paní místo předsedkyně a vysoká představitelka je dnes zastoupena panem komisařem Hánem. Prosím pěkně, máte slovo, pane komisaři. Děkuji vám mnohokrát, pane komisaři. Vážení poslanci Evropského parlamentu, velice souhlasím s kolegyni a s kolegy a kolegyněmi že je třeba učinit vše, eh, co je v našich silách, abychom zabraňovali porušování lidských práv a musíme se soustředit na každodenní implementaci eh, našich nástrojů a přesvědčovat partnery, aby dodržovali své závazky a povinnosti. E, to, ty nástroje, které jsme vytvořili, jsou vhodné, e, mají jak multilaterální, tak bilaterální dimenzi e, protože my upozorňujeme na porušování lidských práv kdekoliv k ním dochází, je třeba volat vždy po odpovědnosti. A musíme zabezpečit, aby Evropská unie byla dostatečným způsobem vybavená, aby mohla působit jako strážce lidských práv. A pokračuje se s hodnocením toho, jak by evropský sankční režim mohl přinést přidanou hodnotu v případě porušování lidských práv i v rámci prevence. A co se týče působnosti budoucího režimu, bude důležité definovat, jaký typ vztahu by spadal pod takový režim. Měl by například se takový sankční režim soustředit na kontinuální porušování lidských práv, eh, nebo by se měl soustředovat na porušování mezinárodního práva, anebo případy korupce a nebo by se měla vytvořit souhra mezi takovýmto režimem a dalšími sankčními režimy EU a také režimy, které byly vytvořena, vytvořeny na mezinárodní a světové a národní úrovni. E, máme tady několik takových geografických režimů DLC Irán, Myanmar, Firom, a měli bychom zvážit potenciál těchto režimů, zda byl plně vyčerpán tedy. Je tady, jsou tady určité mezery, protože tyto režimy z definice jsou omezeny ve svém fokusu. Měl by takový sankční režim užitečně vyplnit takové stávající mezery a zvolit takový celostní přístup. Je třeba abychom tady měli také robustní evidenci, čili dostatek důkazů, aby to potom obstálo před soudem, e, protože je třeba mít vše zaevidováno. A proto tady máme tuto zásadu i v kontextu režimu lidských práv. Když se podíváme na tu komplexní záležitost, já jsem velice potěšen, že došlo k diskusím expertů na radě, aby se radili o těchto záležitostech. Až završí experti své diskuse, bude následovat politická diskuse protože to je záležitost, která musí být jednomyslně schválena 28 členskými státy. Pane předsedo, vážení poslanci, děkuji vám mnohokrát za vaši pozornost, za váš zájem a velice se těším na naše diskusy. Děkuji vám, pane komisaři, a teď dostává slovo paní Sandra Kaněte na minutu a půl. Někdy jméno znamená mnoho. Eh, režim sankcí za porušování eh, lidských práv pod názvem Magnický vysílá obrovské sdělení všem, kdo zneužívají lidská práva, že Evropa vytvoří závažné dopady pro ně a po celém světě. Magnický se postavil proti korupci Putinova režimu, proti tomu, jakým způsobem eh, se ruský režim pokusil zakrýt tuto eh, vraždu. To se stalo symbolem beztrestnosti po celém světě. Proto jméno Magnický znají lidé všude. Já věřím, že opakované výzvy tohoto parlamentu schválit eh, evropský zákon Magnický znamená skutečně vytvořit právní základ pro uvalení vízových sankcí a zmrazení aktiv všem, kdo poruší lidská práva po celém světě. Nesmíme umožnit beztrestnost eh, pro vrahy v Myanmaru, těm, kdo znásilní ve Středoafrické republice nebo vrahy saudských novinářů. Znovu vyzýváme komisi a ESVČ, aby přišla s návrhem evropského zákona Magnický ještě před uplynutím eh, Eh, současného funkčního období. Rada prozatím nebyla schopná jednat, ale nyní je, to, je tato iniciativa stále silnější. Děkuji. Paní... Ana Gomes, dvě minuty. Majoria, o relatório corrupção nos setores público e privado. Děkuji. Toto bylo přijato s výraznou většinou, tedy tento požadavek, aby Eh, se jednalo o zprávě, která žádá, aby Evropská unie sledovala příklad USA ve věci vytvoření zákona magneticky na úrovni EU. To by mělo symbolický význam v boji proti korupci a porušování lidských práv. Komise by měla zavést kroky k tomu, aby bojovala proti takovýmto aktům, eh, proti silám, které způsobily magnetického smrt. A myslím, že právě hlasováním bychom toto měli vyjádřit zítra. A Magnický by mělo být právě tím důležitým jménem, které dá vznik k univerzálnímu aktu, jenž umožní členským státům uplatnit sankce. Vzhledem k tomu, že řada našich vlád je, jsou rukojmí v rukou zločineckých kruhů a nevíme, jak eh, to je ve Washingtonu v Trumpově éře. Také chceme, aby se tento akt uplatňoval ve, také eh, ve vraždě Dafne Kalizakrany. Vážený Pane předsedo, vážený pane komisaři, Milton Friedman tvrdí, že jedna z největších chyb je soudit politiku a programy podle záměrů, nikoli podle výsledků. A již od peloponéských válek až po dnešní Bělorusko, Irán, Myanmar, Severní Koreu a Rusko, důkazy ukazují na to, že sankci cílené na celé země jen vzácně dosáhnou eh, zamýšlených cílů v zahraniční politice. Kolektivní tresty často vedou k dalšímu kolektivismu. Ehm, nevinní občané v zemích, proti nímž jsou namířeny sankce, bývají často eh, stále více závislí na svých diktátorech pro zajištění základních možností přežití. A také se tím dále zužuje ehm, ekonomická a sociální svoboda. Já jsem vždy věřil ve volný trh a odpovědnost jednotlivce. Měli bychom proto uplatňovat politiku inteligentních sankcí, tak aby to byly sankce právně pevné a zároveň účinné proti těm jednotlivcům, kteří práva zneužívají po celém světě. Děkuji. Děkuji, pan Bašire. Paní Šake, dvě minuty. Děkuji, pane předsedo, vážená komise, vážení kolegové. Těžko věřit, že už je to skoro devět let, kdy jsem poprvé podala pozměňovací návrhy na evropský zákon Magnického a naléhavost pro nás, abychom měli celoevropský inteligentní mechanismus, eh, který by individuálně mohl trestat porušovatele eh, lidských práv. To stále nás tíží více. Vzhledem k tomu, že Rada bezpečnosti OSN a celé OSN je často eh, paralizován vetem, Evropská unie by měla ukázat vůcovskou roli a stát se koalicí ochotný, co se týče, co se týče i Eh, Kanady, eh, pobaltských států, eh, USA, Kanady, ti všichni již mají zákon magnický. Cílené sankce, včetně zmrazení aktivů, zákaz vstupu a také jmenování těch, kdo se dopustili nejhoršího porušování lidských práv, ať už se jedná o aktéry státní či nestátních, to vše může znamenat mnoho. Je také třeba rozlišovat mezi trestem jednotlivce a mezi celou populací. Eh, jsou to elity, které se často používají, eh, podílejí na porušování lidských práv eh, a přesto mají možnost posílat své děti do našich nejlepších univerzit anebo jezdí do našich hlavních měst nakupovat. Nesmíme připustit takové, takovéto výhody pro zločince. Hovoříme-li o sankčních režimech, podívejme se kriticky i na sebe. I přesto, eh, že máme zavedené eh, sankce Ali Mahmud eh, ze Sýrie, došlo, došlo, došlo k vývozu chemikálí z Belgie do Sýrie i přes sankce a k dalším prohřeškům. Jsme pouze tak důvěryhodní jako nejslabší článek řetězu našeho chování. Je nezbytné, abychom měli horizontální sankční režim za porušování lidských práv. Ale nestačí to, musíme také eh, eh, pronásledovat narušitele nebo porušitele lidských práv pomocí trestního práva. Eh, nejvyšší čas a pak, když schválíme toto nařízení, bude to také malý kruček ke spravedlnosti pro Sergeje. Paní Lochbiller, jednu minutu s vytvořením celoevropského mechanismu sankcí proti těm, kdo jsou odpovědní za porušování lidských práv, vysíláme jasný signál, že porušování lidských práv je vždy třeba trestat. Prioritou musí být vždy trestně právní pro následné trestání uh, uh, pachatelů. A musíme také zamezit možnost pachatelů se vyhnout trestnímu eh, stíhání jedním z prvních e, zákazů e, na vstup do Evropy v tomto kontextu e, se stalo v roce 1959 v souvislosti s Nigérií. Dnes jde o to, abychom aplikaci zákazu vstupu a zmrazování kont pachatelů prováděly efektivně, transparentně a po eh, transparentním řízení. Proto je správné, aby, rozhod, aby rozhodnutí o sankcích eh, bylo také možné eh, trestně právně napadnout a bránit se. Je také potřeba vše to zveřejňovat. Důležitým příspěvkem k tomu, aby se to lépe podařilo, mohou poskytnout i občanskoprávní organizace. Paní Lochbiller, akceptujete modrou kartu od eh, kolegy pana Hokmarka? Ano. Pokračujte. Bohužel bez mikrofonu, pan Hekmark. Uh, eh, já jsem se chtěl zeptat, proč zelení nejsou ochotni podpořit název tohoto právního aktu, Eh, po Magnickém. Nejenom kvůli tomu, že to má symbolický smysl, což je zřejmé, ale protože to také pomáhá vůbec zdůvodnit, proč vůbec tuto právní úpravu zavádíme. A je to vyslání signálu těm, kteří pomocí trestných činů se obohacují eh, na úkor svých vlastních lidí. Proč nejste ochotni podpořit eh, odpovídající název tohoto právního aktu? Eh, na vaši otázku, my máme také podvýbor pro lidská práva, tam se o tom hovořilo eh, s ostatními politickými frakcemi eh, velmi do detailu. Existuje jenom jeden takový podobný, podobný právní akt, ten je v USA. Všechny ostatní podobné právní akty jsou také kvalifikované, dobré, ku příkladu v Kanadě a mají také odbornou terminologii. Já si myslím, že eh, pan kolega se domnívá, že ten zákon bude méně důležitý a bude méně brát vážně, když se nebude jmenovat po Magnickém. A je mi velice líto, že vlastně by nestačilo, abychom, eh, abychom v odkazech eh, upozornili na osud pana Magnického, který sám svou osobou velmi přispěl k úvahám na toto téma. Paní Trosčínský. Děkuji vám, pane předsedající Když uvažujeme o uvalování sankcí eh, těm, kteří nedodržují eh, lidská práva, tak je eh, to nejenom na EU, protože si musíme uvědomovat také, že je nutné chápat práva, která mají jednotlivé státy když se podí- a neostrakizovat stát jako Polsko nebo Maďarsko. A důležité je si také uvědomit, že často je zneužíváno téma lidských práv, eh, aby bylo možné jednat proti některému státu a nevěnujeme se těm hrozbám, které skutečně existují, jako eh, eh, radikální islamismus, který také nerespektuje práva žen. A e, také si musíme uvědomit, kolik e, máme obětí islámského terorismu ve Francii za posledních 20 let. A tady hovoříme o lidských právech a také dokonce je důležité e, naopak nechránit teroristy, jak se často děje. A Podobně, co se e, například e, kam, ve případě e, Kamila Dauda, který má dvojí národnost občanství a tam je důležité systematicky zabránit jeho kontaktům s teroristy, návštěvám ve vězení a podobně. A musíme říci, že právě tato situace je naprosto neudržitelná pro naše občany. Děkuji. Doamna Andrikiene, un minut Paní Andrikiene, jedna minuta. We all are well aware of the context of... Vážení kolegové, my si uvědomujeme kontext návrhu eh, usnesení Estonsko, Lotyšsko, eh, Spojené království, Kanada, Spojené státy. Eh, každý z těchto států mají zákon magnický, který funguje, umožňuje také cílené sankce za porušování lidských práv závažného charakteru. A právě proto je důležité připravit ekvivalent tohoto zákona na, e, pro celou EU. To je nezbytné a nelze s tím otálet. Apeluji na paní Mogherini a SVČ, aby vznikl legislativní návrh Evropského zákona magnický ještě e, před koncem tohoto mandátu. Jsem přesvědčena, že eh, jsme se setkali s příliš mnoha různými interpretacemi a implementacemi sankcí. To by mělo skončit. Děkuji. Domnul Asis, un Děkuji mnohokrát. A teď pan Asis na minutu. Pane předsedo, dnes je Evropa zásadním referenčním bodem, co se týče ochrany lidských práv. Nikde jinde na světě není, nepanují stejné obavy a stejné respektování lidských práv díky eh, naší činnosti. Nevládní organizace na celém světě k nám zlížejí, protože vědí, že si je vyslechneme a že budeme chránit co možná nejlépe ale tato politika, morálka může být věrohodná, budou-li existovat sankce proti těm, kteří porušují vládu státu práva, buď korupcí, anebo poslapáváním lidských práv. Je třeba, aby to mělo také odstrašující účinek. Eh, je třeba tedy zavádět sankce. A proto takový sankční režim, který by byl zaveden, by podpořil právě naše působení v oblasti lidských práv. Pan Jurek, eh, paní poslanci, naše politika lidských práv by se měla opírat o základní hodnoty. E, to znamená podpora těch, kteří za práva bojují a také obhajobu těch, kteří se o ně zasazují, například křesťané v různých oblastech světa. Ve středobodu pozornosti by měl být vždycky člověk. Člověk, který touží po, mí, po životě v míru a bezpečnosti a nenabádá k politickým konfliktům. Samozřejmě eh, by Evropa měla podporovat humanitární akce, ale měla by vždycky pomýšlet na to, že nemůžeme provozovat žádný politický univerzalismus, nýbrž chránit lidi. Dnes tady máme problém Nigerie. Možná, že o tom budeme muset popřemýšlet. Prosím, nezapomínejme na to. Děkuji. A teď na minutu paní Sargentini. Děkuji vám, pane předsedo. V mé předešlé kariéře i v práci Evropského parlamentu jsem se 18 let zaobírala sankcemi proti vládě v Zimbabwe. To byly takzvané smart sankce, jemné sankce, ale boj na radě a mezi členskými státy trval velice dlouho, aby se vůbec sankce zavedly. A když tady naslouchám kolegům, tak se jedná o to eh, zřídit nějaký nový sankční systém, kde by existovaly specifické sankce pro jednotlivé země. Jako by to bylo něco jednoduchého, ale tak jednoduché to není. Když se podíváme, že nizozemská vláda se chopila iniciativy bez podpory členských států, aby e, se prostě všechny dostaly na stejnou vlnovou dálku, tak vidíme, jak velice je to obtížné. Samozřejmě e, si můžeme myslet, že je to jednoduché, a když tomu všemu dáme jenom jedno jméno, tak to bude možná snažší, ale nepředstavujte si, že je to něco snadného. Děkuji a teď na minutu pan poslanec Armutu. Děkuji. Právě eh, lidským právům se musíme věnovat, zvláště když ale vezmeme manický akt a uděláme copy a paste a budeme se snažit to nekopírovat a budeme eh, uvalovat finanční sankce, omezení obchodu. Eh, tak eh, samozřejmě to bude znamenat omezení obchodu a bude to také eh, samozřejmě bránit například Rusku, aby eh, ujalo svoji regionální pozici v obchodu. Ale uvědomme si, chcete získat funkci, vliv takový, který některé členské státy zachovávají. To je obrovské pokrytectví. Musíme si uvědomit, že někteří vůči představitelé zemí zůstávají ušetření ošetření problémů s těmito sankcemi. E, uvědomme si, e, kdy právě dnes jsou velice důležité zisky, tak právě představitele zemí, které jsou slabší e, v tomto smyslu, budou, to bude na jejich úkor. Děkuji. Musela Franka? Tak, okay. Eh, Od roku 1990, kdy se poprvé uzavřela demokratická doložka s Venezuelou, toto představuje základní doložku mezinárodních dohod, které EU podepisuje se třetími státy. Je to v genetickém kódu Evropské unie a znamená to hmatatelný důkaz o tom, jak jaký význam připisuje Evropa lidským právům základním, ale máme tady problémy samozřejmě. Eh, dochází totiž ke spoždění při rozhodování. Zatímco my jsme zapojeni do různých postupů, hm, protože pan komisař hovořil o jednomyslnosti, jiní rozhodují eh, z večera do rána. A proto je třeba zavést efektivní, eficientní sankční režim. To by přispělo, pane předsedo, k tomu, aby Evropská unie byla koherentnější se svými zásadami a byla více respektována ve světě. Děkuji vám. Děkuji mnohokrát. A teď paní Piry na minutu. Pane předsedo, já podporuji tento návrh Ochrana lidských práv patří k nejdůležitějším hodnotám Evropské unie. Bohužel Evropská unie toto nedává příliš na odiv. Nema, nejsme jednotní v boji proti porušovatelům lidských práv, kteří se dopouštějí závažných eh, přečinu, eh, kterým bychom eh, měli zabránit ve vstupu do EU a zmrazit jejich účet. To jsou dobrá opatření, která se nedotknou nevinných lidí v jejich zemí, ale skuteční viníci, eh, eh, těm se ublíží tam, kde to bolí nejvíc. Takže pomocí těchto sankcí se nám podaří tento proces depolitizovat. Eh, tím bude celá Evropská unie efektivnější. Těším se proto na konečný návrh Evropské komise, tak aby Evropská unie byla schopna chránit všeobecná lidská práva. Paní Hautala, jednu minutu. Děkuji, pane předsedo. Dnes eh, svět viděl, eh, jak fungují autokratické vlády a eh, naše ehm, ochrana lidských práv na to musí reagovat. Stačí naslouchat debatám v tomto parlamentu tento týden a pochopíme, že situace v zemích jako je Rusko, Čína, Turecko, Nikaragua a Kazachstán jsou zcela nedemokratické, a závazky lidských práv eh, v těchto zemích lze spochybnit. Takže i naše nástroje na ochranu lidských práv se musí zlepšit. Sankční režim je velmi vhodným takovým nástrojem. Takový sankční režim eh, jsme měli eh, přijmout už dávno. Aby byl úspěšný, je potřeba, aby takový režim byl z právního hlediska kvalitní a odpovídal eh, správnému postupu eh, na základě na základě realistických důkazů a vše, aby bylo založeno na právu. To je jediná záruka politické legitimity takové právní úpravy. My Eh, nesouhlasím, my nepotřebujeme nějakou symetrii s pomocí eh, takového režimu v USA, protože ten postrádá eh, podobné justiční záruky. Jsem proto vděčná vysoké komisařce za její návrh takového nástroje s pochopením, že se jedná o složitý systém, který je třeba zavést a že si nemůžeme dovolit selhat. Domnul, domnul Žilstra. No. Pan Žilstra není tady, tak pan Kelam na minutu. Thank you very much, President. Děkuji vám, pane předsedo. Proč se ministři státu EU rozhodli připravit eh, režim sankcí na ochranu lidských práv? Aby toto bylo účinné, je potřeba vyvíjet trvalé úsilí v konzistentním uplatňování ze strany společných států. Já zde doporučuji postup eh, jednomyslnosti, eh, protože uvědomme si, že selektivní implementace je pak velký problém. Implementace by měla být povinná. Celkově mm, pokrok od roku 14, eh, kdy byla poprvé zmíněna eh, nutnost zavést zákon Magnitsky, eh, ten pokrok byl zatím malý. Usnesení by mělo obsahovat jméno Magnitsky, protože má symbolický a univerzální význam. A je odsouzení hodné, že Rusko zatím není eh, zařazeno na černé listině financování terorismu. Děkuji. Androlakis, un minut. Děkuji, pan Androlakis, na minutu. Evropská... Evropská unie zůstávala ochrancem lidských práv na celém světě. Jedná se teď o zavedení sankčního režimu proti lidem či vládám porušující lidská práva. To je veliká výzva. A my všichni na to musíme dnes reagovat pozitivně, abychom si zachovali věrohodnost před lidmi a národy, kteří hledí na Evropu jako na společenství lidských práv ale proto potřebujeme objektivní kritéria. Tady musíme postupovat opatrně a nesmíme se eh, stát eh, rukojmími eh, politických ambicí, k čemu často dochází. Evropská lidová strana

Nemůže existovat beztrestnost eh, pro ty, kteří pronásledují svůj lid, eh, páchají násilí na ženách či na novinářích, nezávisle na ochraně, kterou požívají. Evropa nemůže připustit, aby existovala beztrestnost pro ty, kteří pošlapávají lidská práva. Musíme mít na evropské úrovni sankční režim. Eh, abychom třeba zakázali víze, abychom zakázali takovým pachatelům vstoupit na území Evropské unie potřebujeme nutně konkrétní návrh, jak trestat tyto pachatele Musíme to udělat, nepřemýli si, aby prostě naše proslovy tady zůstaly prázdné. A kromě toho, dohody, které jsme do sud uzavírali, byly také pro, tam měly klauzule pro lidská práva. Děkuji mnohokrát. Máme teď proces každý AI. Všichni, kteří se přihlásili, se budou moci chopit slova, když všichni dodržíte jednu minutu. Pan Strojevský, prosím. Už na vstępie zaznačę, že nevěře v sankcie. Nevěře v sankcie jako jediné. Vyvon... Děkuji. Tady já si nemyslím, že jediným možným řešením nebo jediným nástrojem či jedinou cestou, jak vyjet tlak, jsou právě tyto sankce. Také Eh, se domnívám, že čím více usnesení, tím k větší inflaci dochází v těchto rozhodnutích. Uvědomíme si například problém Běloruska. Já si myslím, že je důležité používat různé nástroje, abychom dosáhli kýžených výsledků. Především je nezbytné jednat, vést dialog, podporovat komunikaci a samozřejmě obracet pozornost také ke specifikům jednotlivých států, vůči nímž používáme celou louška nástrojů. Chci se vyjádřit proti inflaci takových usnesení, které volají po sankcích, které jsou zaměřeny i na jiné prvky. Například jsou eh, cesty, jak vyvíjet tlak. A eh, ty jsou účinnější. Děkuji. Pan, mm, pan Mavrides? Jste Mavrides pane já chci také zdůraznit význam zavedení eh, evropského sankčního režimu který by se zaměřoval na ty, kteří se podílí na trestné činnosti, ale také na vlády. Tento režim musí být účinný a nezaujatý. Samozřejmě, pokud dochází ke zločinům v EU, tak samozřejmě ke zločinům dochází i mimo EU, kdy pachatel může být v Rusku nebo v Turecku, ale eh, teprve eh, naše jednání Eh, ukáže, zda to přinese výsledky a zda bude se všemi pachateli nakládáno stejně. A není zatím jasné, zda se dostatečně zaměřujeme právě na jednotný přístup. Na jedné straně ducha zík potírání křesťanství v severní části Kypru, která je okupována. To je zločin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 porušována ze strany mnoha zemí, s nimiž máme diplomatické vztahy, dokonce někdy ze strany členských států. Dokonce slýcháme, jak je EU společenstvím hodnot, tak jsme často přijímali kompromisy právě v oblasti lidských práv. Já si myslím, že by neměl docházet k systematickému porušování lidských práv EU, protože to by bylo porušení smlouvy. Právě proto máme evropskou eh, Evropský soud pro lidská práva. Nepotřebujeme žádný nový mechanismus, protože tento soud může eh, přijmout disciplinární opatření proti těm státům, které práva nerespektují. A nebo se můžeme zaměřit spíše na federalistickou vizi Evropy. Zároveň musíme vyvíjet účinný mechanismus vůči třetím zemím eh, a eh, případně nezapojovat se do dohod. Thank you, President. Děkuji, pane předsedo. Aby byla Evropská unie eh, důvěryhodná při svém obhajobě lidských eh, práv na celém světě, potřebujeme více než slova, potřebujeme nástroje. V tomto smyslu takový režim, který by uvaloval sankce, eh, na osoby, které odpovídají za porušování lidských práv, je nezbytný. Podobně jako je to v USA. Zvyšuje to důvěryhodnost EU jako silného mezinárodního aktéra a vysílá jasný signál vůči autoritářským režimům, které systematicky pošlapávají e, práva a lidskou důstojnost. Jestli se nám podaří trochu stížit život k těm, kteří odpovídají za porušování lidských práv a za jejich zneužívání. Když se nám podaří podpořit oběti eh, takového zneužívání, bude to další krok eh, v boji proti beztrestnosti. Ze všech těchto eh, důvodů vyzývám radu, aby, se, aby dospěla k rychlé dohodě na tomto velice potřebném zákoně. Děkuji. Pane předsedo, vážení kolegové, nebudeme efektivní, eh, co se týče lidských práv, pokud nebudeme mít nějaké sankce, ale tyto sankce je třeba zavádět pouze po demokratické debatě proti tomu, eh, na něhož mají být uvaleny, proti němuž mají být uvaleny. Měli bychom také eh, odstartovat debatu s těmi, obyvateli příslušných zemí. Bez takovéto debaty by eh, to vypadalo jako, že ty sankce jsou eh, vlastně uvalovány z vnějšku. To by nebylo efektivní. Děkuji, paní Strickland. Dnes se setkáváme s podkopáváním mezinárodního práva, zvláště pokud jde o lidská práva. Multilateralismus je centrem útoku v mnoha zemích a vedou v tom Spojené státy. V tomto kontextu je nezbytné, aby zahraniční politika se zaměřovala na lidská práva, demokracie a právní stát. Proto jsem ráda, že zde máme připravený eh, evropský sankční režim, že dochází k po v pokroku. Právě sankce mohou být účinné, ale důležité je, aby byly co nejvíce zacílené a efektivní. Koherentní systém sankcí je proto krokem správným směrem když vidím pokrok, kterého bylo dosaženo na evropské úrovni, mi připomíná, že když dojde k Brexitu, tak Spojené království se nebude moci na takové pozitivní politice podílet. Od začátku vyjednávání o Brexitu konzervativní vláda vykazuje stále větší cynicismus s tím, že Theresa May si eh, třese rukou s prezidentem Trumpem, eh, eh, co se setkáváme také se spoluprací s Duertem, současným prezidentem Filipín. 28 států pracuje na rozumném systému sankcí. Je to lepší než jeden zoufalý osamělý ostrov. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Evropský sankční systém pro porušování lidských práv by měl naši podporu. Bylo by to jistě nezbytné, ale rovněž tak je nezbytné přestat s pokračováním vize vůči beztrestnosti. Dám vám tři příklady, pane komisaři, tři země. Maroko, Případ RIF. Eh, včera bylo odsouzena řada aktivistů RIF právě proto, že obhajovali sociální práva a svobodu názoru, svobodu vyjadřování. Potom případ eh, západní Sahary, kde máme politické vězně. A samozřejmě případ Turecka. Za chvíli budeme hovořit o Turecku. I tady máme celou řadu politiků, akademiků i novinářů ve vězení. A co říci o Izraeli, pane komisaři? Co říci o Izraeli? Nám by se velice líbilo, aby se přestalo s takovým tím kom eh, s, těmi, s tou te, taktikou mít komplice. Je třeba, abychom neučinili ani krok zpět, protože nesmíme připouštět, aby docházelo ke zločinům z lidskosti. Protože tady došlo například k zavraždění v roce 2018 celé skupiny obyvatel, z nich 35 lidí bylo dětí. Bylo dětí. Pane komisaři, prosím pěkně, uzavřete naši diskusi. Uh, Děkuji, pane předsedající. Uh, vážení poslanci Evropského parlamentu, nejprve vám chci poděkovat za uh, tuto cenou, užitečnou a včasnou výměnu názorů. Chci využít této příležitosti a znovu vám poděkovat za veškeré vaše vstupy, návrhy a vyjádření. Dnešní debata znovu ilustruje, že Eh, globální evropský režim sankcí je eh, zajímavý, ale i složitý problém, který si vyžádá další studie. Současné debaty se zaměřují na různé otevřené otázky, které je třeba zvážit eh, k uzavření informovaného politického rozhodnutí na toto téma. Debata bude pokračovat i v Radě a my budeme připraveni přispívat konstruktivně k této debatě Finální rozhodnutí je třeba učinit jednomyslností. Eh, proto si velice vážím vaší pozornosti k tomuto velice důležitému tématu. Děkuji vám. Děkuji vám, pane komisaři. Rád bych řekl, že tady máme mm, pět návrhů pro usnesení. Uzavírám naši rozpravu a hlasovat se bude ve čtvrtek. Takže teď se dostáváme k dalšímu bodu našeho programu a to je zpráva Katy Jedná se o zprávu o Turecku za rok 2018. Mm, a teď čekáme na zástupkyni rady. Já si myslím, že zástupkyně rady dorazí, ale nejprve tedy dám slovo paní Piri, aby nám představila svou zprávu. Děkuji vám, pane předsedo když člověk sedí v celé 17 měsíců, aniž by věděl, eh, z čeho ho obvinili, to je realita dnešního Turecka. Musmedopolo byl eh, zatčen v říjnu 2017 přední představitel občanské společnosti a jeden z mnoha obětí eh, honu na čarodějnice prezidenta Erdoana. Jsme a 15 dalších teprve vyslechli svá obvinění minulý týden. Byli takzvaně obviněni z pokusu o svržení vlády a hrozí jim doživotní žalář. 650 eh, stránkové eh, obvinění ukazuje o tom, eh, pouze poukazuje na protivládní protest, kterou se účastnili v roku 2013, ale je tam vy vypracované obvinění eh, ze spiknutí. Eh, od, eh, v podstatě telefonní odposlechy, kde, dopur, kde nabízí odeslání ovocného džusu nebo zapůjčení stolku, je zneužito pro vytvoření fiktivního obvinění. My se tomu můžeme smát, kdyby to ale nebylo tak vážné. To je úroveň, kam klesla demokracie Turecka. Jakou odpověď na to má EU? Jaká reakce eh, je na ta, eh, to odsouzení hodná porušování lidských práv v sousední zemi? EU převzala vedení nejenom tím, že se vyslovila, ale také apelovala na komisi a radu, aby vyslala jasný signál prezidentu Erdoganovi. Na druhou stranu chce ukázat tureckým občanům, jak důležité jsou hodnoty lidských práv, právního státu, s tím, že EU stojí za tureckými občany. Nicméně EU e se v podstatě za toto postavit nedokázala. Turecko zmizelo z našeho e, hledáčku jenom s výjimkou situací, kdy se to dotýká občanů EU. Prostě e, lídři EU berou situaci v Turecku takovou, jaká je. A v tomto smyslu zůstávají naše apely nevyslyšeny nejenom v Ankaře, ale také v členských státech dochází i nadále k porušování lidských práv. Nefunguje tam právní stát a Turecko má rekord v zatýkání novinářů a bohužel se stále více konsoliduje autoritářský režim Erdoana. Proto apelujeme aby, na to, aby byly pozastaveny předstupní rozhovory s Tureckem. Nejen, že nemůžeme vůbec o členství Turecka uvažovat za současných okolností, ale vidíme, že není možné s prezidentem Erdoganem jakkoliv vyjednávat. Co může EU dělat pro Osmana Kavalu? Co udělat pro eh, další představitele opozice? Jeden z nich je vězněn dva a půl roku. A pro další intelektuály, kteří jsou vězněni eh, pro ty, kteří byli odsouzeni bez řádného procesu eh, z komunity LGBT, pro Eh, matky, které také nemohou nějak protestovat, pro ty statečné ženy, které 8. března vyrazily do ulic, jenom aby se setkali se střelbou policie. Eh, právě mlčení rady eh, je podporou autoritářství prezidenta Erdoana a také bohužel živý zoufalství tureckých demokratů. Chybí strategie. Mohli jste začít již v pátek při zasedání s ministrem zahraničí Turecka. Také bych při této příležitosti chtěla poděkovat všem kolegům, včetně stínových zpravodajů, kteří se mnou pět let na této složce spolupracují za skvělou spolupráci a podporu. Doufám, že zítra se budeme moci spojit, sjednotit a vyjat jasný signál ostatním lídrům. Děkuji. Thank you, Katy. Děkuji ti mnohokrát, Katy. A Nyní tady vítám paní Čot, aby žádá mi o slovo za radu. Zapněte si prosím mikrofon. No, yes. Uh, president, honorable... Děkuji vám, pane předsedo, vážení poslanci. Děkuji vám mnohokrát za vaše pozvání účastnice dnešní diskuse, abychom diskutovali o zprávě Evropského parlamentu o Turecku z roku 2000, za rok 2018. My eh, zaznamenáváme ta jasná poselství i obavy, která se týkají toho, co obsahuje vaše usnesení. Nedávný vývoj nebo jsou vývoj v Turecku velice Eh, sledujeme intenzivně zblízka. Eh, zejména obavy vzbuzující je, jak jste správně poznamenali při mnoha příležitostech, je pokračující mm, eh, sklouzávání v nedodržování lidských práv a vlády státu práva to bylo všechno také obsaženo ve sdělení týkající se naší politiky rozšiřování a také je to obsaženo v závěrech Rady a dnes se o tom znovu hovoří ve vaší zprávě. V závěrech z 8. července 2016 Rada eh, rozhodně odsoudila pokus o puč v Turecku a vyjádřila solidaritu s tureckým lidem a vyjádřila svou podporu demokratickým institucím v Turecku. Evropská unie uznává bezpečnostní ohrožení, kterým Turecko čelilo. Avšak ne, disproporcionální eh, rozměr opatření, která byla realizována po pokusu o puč, vzbuzují vážné obavy. Turecko se stále vzdálovalo od EU a v současné době nečelíme situaci business as usual. A samozřejmě zaznamenám vaši žádost o formální zastavení vyjednávání o vstup. Ale dovolte, abychom vám řek, abych vám řekla, že v závěrech Rady z června 2018 byla, se dostala vyjednávání at the same time we agree with you that it is important not to close. byla zastavena protože se dostala do slepé uličky a Eh, Rada samozřejmě eh, zůstává v otevřeném dialogu s Tureckem jako s kandidátskou zemí. Eh, Turecko zůstává partnerem Evropské unie v mnoha oblastech, protože je to v zájmu obou stran. Zejména se odkazuji na současné výzvy, kterým čelíme a musíme spolupracovat v oblastech společného zájmu, jako je migrace, boj proti terorismu, energetika, doprava, ekonomika, obchod. Eh, společný akční plán pro uprchlíky a řízení migrace EU Turecko, uzavřený v březnu 2016, eh, pokračují, mm, eh, jsou stále aplikovány v zájmu obou stran. Tato úzká spolupráce vedla k velkému poklesu úmrtí na moři a ke snížení příchodů migrantů z Turecka a také zajistila lepší budoucnost eh, migrantů ze Sýrie v Turecku, protože v Turecku se posilují, eh, posiluje stavba zařízení pro syrské uprchlíky. A je třeba uvědomit si významnou roli, kterou Turecku sehrálo v migrační krizi tak jak je to také obsaženo v našich závěrech rady, kde jsme poděkovali Turecku za konstruktivní přístup. Ovšem zároveň Turecko musí normalizovat vztahy s Kyprem a musí implementovat ustanovení dodatečného protokolu týkající se do asociační dohody. Dovolte, abych využila této příležitosti, abych vás ujistila o tom, že my jako předsednictví budeme pokračovat ve sledování tohoto důležitého tématu a budeme o tom hovořit s našimi tureckými partnery při každé příležitosti, abychom přesvědčili Turecko, že i ono musí učinit, eh, musí splnit svůj úkol. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji, paní Čot. A nyní dám slovo panu komisaři Hánovi. Pane předsedo, eh, paní ministrině, eh, vážení poslanci, já nejprve chci poblahopřát Katy Piry a všem stínovým zpravodajům a za tento i předchozí rok za skvělou práci na téma Turecko, kandidátské země a strategicky významného partnera Evropské unie. Co se týče vlády práva a lidských práv, negativní vývoj, který komise sleduje eh, a eh, hovoří o něm i ve zprávě z roku 2018, pokračuje. E, Turecko jde vinou svého vedení špatným směrem. E, nedávné e, odsouzení Osmana Kavalio a dalších vysoce vážených aktérů občanské společnosti je dokladem toho, pod jakým tlakem tamní občanská společnost je. Vznikají pochybnosti, jestli justice v Turecku respektuje Eh, prezumpci neviny a další principy trestního práva. Eh, jestli Turecko eh, nadále má zájem o přistoupení k Evropské unie, nesmí být překvapeno, že velice pečlivě sledujeme tamní vývoj a že hovoříme nahlas o negativních zjištěních to, že výzvy Rady Evropy je v Turecku eh, ignorováno a že se neprovádějí nezbytné eh, reformy. Turecko i přesto eh, je naším sousedem a partnerem strategického významu, s nímž úzce spolupracujeme v oblastech, jako je energetika, boj proti terorismu, obchod a migrace. Turecko je klíčovým hráčem v strategicky zajímavých oblastech pro Evropskou unii a také je hostitelem největší uprchlické populace na světě. Jeho nakládání s uprchlíky je eh, příkladem úspěšné spolupráce. Řada různých dialogů na eh, důležitá témata se nedávno odehrála a Rada pro eh, přistoupení zasedne tento týdne, týden je to dobrá platforma pro další spolupráci, ale i pro sdílení znepokojení. Naše zapojení není bezpodmínečné. Eh, otevřený dialog není nekritický. Nedávno eh, politický dialog na vysoké úrovni 22. listopadu v Ankaře vysoká představitelka a já jsme jasně eh, tureckým partnerům řekli, že Turecko se Eh, skutečně musí zvrátit svou politiku, pakliže eh, stojí o eh, zlepšení vzájemných vztahů. Na nedávném takovém dialogu místo předseda Kajtonen hovořil o svobodě tisku a o akreditaci zahraničních novinářů. Turecko také bylo vyzváno, aby zlepšilo vztahy se všemi členskými státy, bilaterálně zvláště s Kyprem. Potrhli jsme, že turecká vláda se musí zdržet provokativních a protiprávních eh, akcí eh, v Egejském a, eh, a Středozemní moři. Nesmíme ale také ztrácet ze zřetele dlouhodobý vztah a, co ještě důležitější, mnoho lidí, kteří jsou přímo Eh, obětmi toho současného eh, nešťastného trendu. Musíme eh, se snažit i v jejich zájmu o obhajobu našich sdílených evropských hodnot. Děkuji. Paní Somr, jedna minuta třicet. Prezident, jako Děkuji, pane předsedo, pane komisaři, paní ministrině, milé kolegyně, milí kolegové. Dovolte, abych poděkovala kolegyni Piry za výbornou spolupráci již celá léta. Také děkuji stínovým zpravodajem ostatních frakcí. Nakonec jsme se mohli domluvit na dobrém textu, který potřebuje jenom taková bodová zlepšení v jednom bodě, ale potřebuje zlepšení, domnívám se, a sice vyžaduje jenom jak si přerušit přístupová vyjednávání. To není nové. My jsme to chtěli zavést do doby, kdy bude zaveden prezidiální systém, anebo když by byl odstraněn demokratický systém v Turecku. Ale tím jsme rozhodně nějakým způsobem neohromili Erdogana a, a nepřesvědčili ho o tom, že by měl postupovat demokraticky, protože Turecko by mělo, tedy kdybychom to jenom pozastavili, Eh, nárok na další subvence, ale eh, země, eh, která pošlapává lidské lidská práva tak, že odsuzuje bojovníky za demokracii do vězení a kde dochází prostě k honu na čarodějnice, no tak to přece nemůžeme chtít. My přece nemůžeme chtít takové pronásledování kritiku režimu. Já bych chtěla, aby se s konečnou platností ukončila přístupová vyjednávání a potom můžeme ty prostředky, které by šly do jak podpory přístupu, jít do podpory novinářů, kteří bojují o demokracii v Turecku. Prostě Evropská unie by mm, neměla na dlouhou dobu přijímat další členy. A prosím tedy o podporu ke změně textu v tomto smyslu a sice, aby se nepozastavila, ale ukončila přístupová vyjednávání. Děkuji, Don Bostinaru, prosím. domnule președinte vážený pane předsedo vážený pane předsedo vážený pane komisaři já chci poděkovat radě komisi a také rumunskému předsednictví za vyvážené hodnocení eh, vztahu EU-Turecko. Jsem přesvědčen, že Turecko je důležitý partner EU. Proces rozšíření nám umožnil výrazně ovlivnit cestu Turecka směrem k demokracii